Good afternoon, sorry. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ehm, přijali bychom pořad jednání dneška 18. března 15:16:30. A dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, dostaneme feedback o kompetenčním centru pro kybernetickou bezpečnost, protože ve Štrasburku 13. března se konal trialog. A také se navíc dozveme něco o tématu European Business Statistics. K tomuto tématu se konal trialog 14. března ve Štrasburku. A vyjednávací tým tam úspěšně dojednal dohodu. Pokud nemáte žádné další připomínky, můžeme přijmout pořad jednání. Nic nemáte, já nemám žádná zvláštní sdělení předsedy a přikročíme k bodu číslo 3 našeho programu. A to je studie, jak posílit propojování odvětví v EU na podporu stability sítě a dekarbonizace. A je to prezentace studie, kterou vypracoval oddělení Policy Department. A jeden ze spoluautorů této studie nám studii představí. A to bude pan Rademakers. Musel jsem si upřesnit výslovnost, říká pan předseda. Takže Kuhn Rademakers nám představí studie, který je eh, ředitel společnosti Trinomex. Předtím pracoval na univerzitě v Bruselu a pan Rademakers také zodpovídal za problematiku financí, energetiky a změny klimatu v kabinetu vlámského ministerstva ministra hospodářství. A posledních deset let vedl řadu projektů v oblasti energetické politiky, které většinou byly vypracovány pro Evropskou komisi. Rád bych vás, dámy a pánové, informoval o tom, že spoluautorem této studie je Luc van Nuffel a oba dva a se zabývali tím, jak tady vypadá propojování odvětví energetiky a jak to navzájem si prospívá a zvyšuje efektivitu a flexibilitu energetického systému. A propojování odvětví může výrazným způsobem snížit náklady na dekarbonizaci, což je pro nás a pro naše občany také velice zajímavé. Pokud bych vás tady mohl požádat, abyste nám předvedli svoji prezentaci, děkuji. Děkuji. Zde máme krátký úvod do firmy Trinomics. pracujeme energetické projekty pro Evropskou komisi, financování energetiky, tematiku nákladů, ale také například carbon leakage, podpoře DG Klima, takže hlavně působíme v oblasti energetiky, klimatických změn a životního prostředí. A dnešní otázka zní, jak propojování odvětví může tedy zvýšit konkurenceschopnost a snížit náklady na dekarbonizaci. Tak co to vůbec je, to propojování odvětví, sector coupling? Toto označení se poprvé objevilo v Německu a šlo o to zaměřit se na elektrifikaci těch odvětví koncových uživatelů. Tedy otázka energetické poptávky nejrůznějších odvětvích a jak eh, můžeme toto nějakým způsobem tedy dát dohromady, hlavně v oblasti stavebnictví, průmyslu a dopravy. A také se řeklo, měli bychom se na to podívat širší eh, perspektivy a integrovat energetické systémy. Takže zde na slajdu vidíme takové dvě definice, no ono existuje více definic toho propojování odvětví, ale měli bychom se na to tady podívat globálně, tedy end-use sector coupling. A na druhé straně potom máme tzv. cross-vector coupling, což znamená integrované využívání energetické infrastruktury struktury a tzv. energetických vektorů, což je nástroj pro posílení přepravování a ukládání energie, například otázka využívání vodíku nebo jiných zdrojů energie. Takže to bylo to hlavní, na co se studie zaměřila. A to, co jsem vysvětlil, ukazuje vlastně ten následující slide. Snažíme se tady podívat na straně jedné na otázku dodávky, potom máme energetické vektory, co by přepravní modus anebo modus ukládání a potom máme konco, sektory koncového uživatele. A v podstatě jde o to, jak optimalizovat eh, veškeré ty strategie, které zamýšlíme do let 2030 a 2050 a jak to učinit efektivním způsobem. Zde tento slide nám popíše Luk. Děkuji. Tak na tomto slajdu jsme znázornili, že propojování odvětví se stává čím dál tím důležitější i v oblasti strategie obnovitelných zdrojů energie. V roce 2017 jsme zaznamenali, že už v některých členských státech obnovitelná kapacita OZE je vyšší než maximální spotřeba. To tedy znamená, že během určitých hodin je potřeba ukládat elektřinu nebo ji konvertovat do jiných energetických vektorů, tak aby mohla být ukládána nebo přepravována nebo užívána jinými koncovými uživateli. Jinými slovy, potřebujeme na toto strategie, potřebujeme technologie, tak, abychom zde měli přístup této energii a je to tedy otázka reakce na poptávku nebo ukládání nebo systém power to gas. Na tomto slajdu vidíme přehled, jak můžou vypadat ekonomické dopady na nadbytečné eh, dodávky energie na trzích. Například eh, v loňském roce jsme měli několik hodin negativní ceny elektrické energie na určitých trzích. Ono se to netýká všech regionů a všech členských států momentálně, ale v některých členských státech, kde ta penetrace eh, eh, OZE je vysoká, tak vidíme, že zde i to riziko těch negativních cen energie. A když jsou ty ceny hm, záporné nebo jsou nižší než určitý práh, třeba řekněme 20 euro za megawatt hodinu, tak by bylo smysluplné z ekonomického hlediska převést tuto elektřinu do nějakých jiných energetických vektorů, například obnovitelný plyn. Další věc, proč bychom měli zvážit propojování odvětví, co by vhodnou strategii nebo vhodnou volbu souvisí s specifickým charakterem elektřiny versus plyn z hlediska životního prostředí i koncových uživatelů. Tak například v dopravě osobní automobily lze nahradit automobily na elektrický pohon, ale při dopravě, přepravě zboží nebo při využívání lodí, letadel nebo nákladní dopravě na velké vzdálenosti elektromobily nejsou vhodná var, eh, variabilní možnost. Takže zde by například eh, vodíkový pohon mohl být vhodnějším řešením. Potom jsou také specifiční koncoví uh, uživatelé, eh, kde nelze uh, využívat elektrifikaci například v oblasti uh, vysokých teplot a nebo chemickém průmyslu, například uh, výrobě hnojiv a nebo jiných chemikálií. Takže zde vidíme, propojování odvětví jako dobré řešení a také záleží na té charakteristice odvětví. Jak to vidíte na grafu, máme zde minimální a maximální zátěž z hlediska elektřiny a plynu a vidíte, že ty grafy vypadají velice rozdílně. U toho plynu je to sedmkrát více než minimální denní dávka. Zde vidíte ta čísla na úrovni měsíců, ale vzhledem ke kapacitním omezením je třeba také zohlednit eh, ty denní množství plynu na straně 1, 1 až 7 a denní dávku elektřiny. To jsou tedy takové ty kritické prvky, eh, které určují, jsou určující pro omezení v oblasti kapacit. A v případě elektrické energie ten násobek je 2. To znamená, maximum je dvojnásobek minima v případě elektřiny. Jinými slovy, když vezmeme veškerou spotřebu plynu a měli bychom ji nahradit v daném okamžiku elektřinou, tak byste potřebovali kapacitu, infrastrukturu, a přepravní sítě, které by byly čtyřnásobné oproti stávající e, kapacitě infrastruktury pro elektrickou energii, což by samozřejmě bylo moc drahé, nebo by to bylo ne úplně realizovatelné z hospodářského hlediska. A proto právě to propojování odvětví a propojování těch dvou vektorů elektřiny a plynu je dobrým řešením. Zde se zaměřujeme na několik technologií, těch klíčových technologií, klíčových technologických možností, které mají umožnit přechod na uhlíkově neutrální dodávku energie do roku 2050, jak říkal Kuhn, dvě možnosti. Za prvé elektrifikace v oblasti dopravy, v oblasti rezidenční, kde tedy Eh, jsou mm, v čele eh, elektromobily a tepelná čerpadla. Potom to propojení elektřiny a plynu, vektorové propojování, takzvané power to gas a power to liquids na straně jedné a CCS na straně druhé. CCS je důležité téma, ke kterém se ještě Eh, vrátím. Zachycování uhlíku to se netýká jenom výroby elektrické energie, ale je třeba k tomu přistupovat integrovaně a je to i důležitý prvek právě k tomu propojování odvětví. Takže když eh, jsou zde ty negativní ceny energie, tak je možné například eh, je konvertovat na vodík a použít v plynové rozvodné síti, síti a nebo je konvertovat na syntetický plyn, což má tu výhodu, že má vlastně stejnou charakteristiku jako stávající používání zemní plyn, to znamená, že to nemá dopady na infrastrukturu a na dodávku koncovým eh, uživatelům, ale nevýhoda spočívá ve vyšších nákladech. Takže je třeba srovnat náklady obou těch možností, zohlednit všechny nákladové dopady a zohlednit také o dopady na životní prostředí. No a třetí možnost, kterou zde máme, je konverze energie na, tekuta, eh, na tekutiny, například eh, metanol, který by se dal využít v odvětví dopravy. To je tedy několik příkladů technologií, které by šlo využít v kontextu propojování odvětví a lze je používat v různých odvětvích, které zde vidíte napravo na tom slajdu. V tomto kontextu je důležité se zaměřit na potenciální roli obnovitelného plynu v budoucích dodávkách. To by mohlo znamenat velkou výhodu v oblasti flexibility, jako takové záložní řešení problematiky elektrické energie, potom ukládání potenciál, možnosti ukládání plynu je důležité téma. Momentálně na úrovni EU je to jedna třetina stávající spotřeby, ta míra uložitelnosti, takže k dispozici jsou velké kapacity aby poskytly flexibilitu energetickému systému. Je to 1100 terawatt-hodin, což je jedna třetina stávající kapacity v oblasti elektrické energie, zatímco ukládání elektřiny má jenom omezenou kapacitu 600 MWh na úrovni EU. Takže je důležité, zvážit i tyto kapacity do budoucna, tak aby zde vznikly další kapacity pro ukládání elektrické energie. Propojování vlasti elektřiny a plynu tedy může znamenat v budoucnu to, že v příštích 10 až 30 letech například vznikání eh, parku větrných elektráren v kombinaci s vodíkem a distribuce potom v podobě toho vodíku, protože přeprava do vodíku je také levnější než přeprava elektrické energie. A je to opět v takém poměru jednáku ku 2. Elektrifikace je nesmírně důležitý prvek v kontextu propojování odvětví. Rád bych to doložil dvěma příklady. První příklad jsou vozidla na elektropohon. Pokud nahradíme stávající automobily, stávající motory, elektromobily, tak to může znamenat více než 140% nárůst efektivity. A myslím si, že to je přesvědčivý příklad, ale měl bychom zohlednit i všechny hospodářské dopady a podobně. Ale to je jenom jeden dopad z hlediska efektivity a účinnosti, která znamená snížení spotřeby elektrické energie, nižší emise skleníkových plynů a také nižší emise polutantů NOx a dalších. Potom zde máme využívání tepelných čerpadel. Pokud nahradíme stávající eh, vysoce účinné kondenzační boilery, které mají vysokou účinnost 90 až 100 pokud je nahradíme tep- elektrickými tepelnými čerpadly, tak máme zde další nárůst efektivity, protože to je vlastně ten koeficient nárůstu je 3, takže 300% oproti vstupu 100, takže ten nárůst zisk efektivity je zde výrazný a je opravdu nesmírně důležitý. Pan předseda upozorňuje na časová omezení. Mohl byste prosím prezentovat závěry? Tak já velice rychle proletnu další slajdy. Zde se zaměřujeme na flexibilitu. Ale myslím si, že vám je to asi jasné reakce na poptávku, ukládání to jsou technologie, které dobře znáte a přispívají k flexibilitě, kterou potřebujeme v oblasti elektrické energetiky a také nárůst podílu obnovitelných zdrojů energie je důležité téma, nemusím ho zde více rozvádět. Ale tady je důležitá věc dopad propojování odvětví na obecně systémové náklady. Už jsem hovořil o tom, že pokud budeme implementovat propojování odvětví, že potřebujeme, potřebujeme zde nějaké další kapacity, posílit ukládání a podobně. Zde máme studii, která se týkala Německa. A ta dospěla k závěru, že pokud budeme mít i takový scénář, který usiluje o to, že budeme mít o 95% méně emisí skleníkových plynů, tak ty celkové náklady budou menší než u toho druhého scénáře, kde je sice ten cíl jenom 80% poklesu skleníkových plynů, ale zaměřuje se více na tu elektrifikaci. Takže toto ukazuje ty dopady, přínosy propojování odvětví a dokazují to i další studie, včetně studie Euroelectric, což je studie asociace eh, subjektů elektrotechnického průmyslu a oni dospěli k závěru, že ta plná elektrifikace není tím nejvhodnějším řešením. Potom otázka překážek, které bychom měli řešit pomocí regulací. Nejdůležitější současné před překážky jsou spojeny s náklady versus výkon, což je samozřejmě spojené. A má to co dělat s nedostatečnou infrastrukturou eh, z technického a ekonomického hlediska. Dále eh, překážky vázané na politiku. Nechybí tady integrované plánování a je mnoho dalších politických eh, záležitostí, které by se měly prakticky eh, řešit v patřičně v legislativě. A zaměřil bych se na to na svém posledním slajdu kde schrnujeme doporučení na vysoké úrovni z této studie. A samozřejmě, že se snaží řešit ty překážky. Je tady spojení mezi oběma těmi slajdy. Upozorňuji, že už je to opravdu poslední slajd. První doporučení pro praktickou politiku. Je třeba, aby tady existoval integrovaný přístup k plánování, ale také k provozování. A to včetně vyhodnocování investic, a to na základě alternativ. Například pokud investice do elektrického odvětví se zvažuje, pak eh, se může projednat další investice, která by spoje, byla spojena s propojováním odvětví odvětví s využitím plynové infrastruktury, aby se to dalo srovnat. Všechny investice by měly také eh, jaksi odolávat budoucím vývojům eh, aby i z investice, které učiníme dnes, aby byly takové infrastrukturní sítě, které by byly schopny například přepravovat vodík, metanol a podobně v budoucnosti. Dále je třeba, abychom posílili implementaci inteligentních technologií, systémů a podobně. Zase to má vést k větší eh, flexibilitě, včetně eh, efektivnějšího propojování odvětví. Je třeba podporovat nové technologie, konkrétně vodíkové. Dále jsou určitá doporučení, která se zaměřují na design trhu. Už se s nimi částečně zabývá eh, balíček o designu trhu. A poslední doporučení se zaměřuje na potřebu dalšího výzkumu, vývoje a inovací se zam, je třeba, aby se rozvíjely inovativní technologie, zejména vodíková, tak, aby se snížily náklady a aby bylo možné eh, ve velkém tyto technologie zavádět. Mnohokrát vám děkuji. Vynikající, vynikající návrh z hlediska nákladů nebo řešení nákladů dekarbonizace a Eh, přechodu na nová energetická odvětví. Máte prosím nějaké poznámky, připomínky? Pan Kohlíček. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak víte, já sám jsem inženýr a zabý, za, psal jsem práci na teorii, o teorii pecí a mohl bych se ptát dvě nebo tři hodiny. Musím, museli bychom postupně projít celou vaši prezentaci slovo za slovem, protože některá z vašich tvrzení nejsou příliš eh, sofistikovaná eh, z hlediska inženýra, když se na to dívám z hlediska technika. Samozřejmě moji vážení kolegové nejsou inženýři, nejsou technikové, tak možná to pokládají za dostačující. Za prvé je krásné že někoho poprvé tady slyšíme. E, v jehož projevu tolikrát zaznělo slovo vodík. To je poprvé, kdy se to stalo na tomto výboru. Za druhé, víte, že 1% energie je třeba ukládat ve vodíku a to v roce 2020. Je to rozhodnutí Evropského parlamentu z doby někdy před deseti lety a doufám, že to rozhodnutí pořád platí. Za třetí, eh, dálková přeprava. Já zcela souhlasím s tím, že ztráty eh, u eh, vysokonapěťových sítí jsou daleko větší než jinde, myslím tím energetické ztráty. Ale jedna věc není zcela jasná. Eh, pokud eh, používáte nějaké vedení, nějaký trub, eh, eh, vedení metanu, eh, je tam třeba přírodní plyn, ale samozřejmě, že jsou tam také různé příměsy, které jsou vždycky v zemním plynu a tyto příměsy v metanu jsou trošičku zase lehčí. Tady není problém, ale vodík potřebuje úplně jiná čerpadla a musí být, tady musí být daleko větší opatrnost při designování, protože Eh, jsou tady určité specifické rysy vodíku. Vím, že v Německu je dovoleno eh, dodávat až 7 vodíku do, eh, do zemního plynu. Nicméně já, já jsem se zabýval opravami a opravami v, v, v trní, pecí a proto vím, že eh, tady eh, vodík funguje jinak. Metan je oproti němu, abych tak řekl, líný. Takže myslím si, eh, že metan je vlastně ten správný v, na tom plynovém vořák, hořáku potom mohou vznikat saze, které mohou vést až k Eh, které se uplatní i například při výrobě eh, skla. Ale vodík, ten má zase úplně jiné technologické hodnoty. Samozřejmě, že bychom mohli hovořit také o lodní dopravě, o letecké dopravě a eh, mohli bychom uvádět velice pěkné příklady, proč tam se právě třeba ve vodní dopravě využívá i větrná energie, tady jsou solární články a to je opravdu kombinace pro budoucnost velice důležitá. Teď máme dva nebo tři letadla s velice malou eh, zátěží, které používají vlastně elektřinu, kterou získávají z článků eh, solární nich a jsou schopny s tím obletět z země kouly. Takže možná, že budoucnost spočívá právě v lepším eh, vyrábění elektřiny prostřednictvím takovýchto článků. V tom může být řešení, ale prozatím si myslím, že máte úplně pravdu. Děkuji, říká pan předseda. Já se omlouvám ale integrovaný přístup, uvedl bych jenom jeden příklad. Integrovaný příklad se velice dobře osvědčil ve Vídni. Nová, jedna, eh, nová čtr, eh, čtr, eh, města vlastně blízko u v, v, v, letiště bude skladovat vlastně energii ve vodě, což je skvělý případ, příklad pro města až do 2 milionů obyvatel. Dalo by, že se to dá dělat i v Evropě. Čímž vám mnohokrát děkuji a s velkým zájmem jsem váš projev vyslechl, ale eh, určitě by to chtělo delší a hlubší diskusy. Děkuji mnohokrát, pane kolego, za vaši připomínku, za vaši poznámku. Mně přišla jedna věc velice zajímavá. Vy jste tady zmiňoval dvě odvětví, koncové využití a dodáv, tedy ta, která využívají eh, energii a která je dodávají. A co je tady ještě dále důležité? Digitální odvětví, protože bez eh, inteligentních řešení se nepohneme dopředu. Tak to je jenom taková malá drobná poznámka. Pan prosím. Ano, děkuji mnohokrát, já jsem tady a velice se omlouvám, že jsem se trochu eh, opozdil, proto jsem neslyšel úplně všechno. A vy jste hovořil o vodníku a slyšel jsem, co už tady říkal pan kolega a to je samozřejmě velice zajímavé téma. Myslím si, že všem nám je známo, že v současné době existuje technologie, kde by vodík sehrával velice dů, eh, významnou úlohu. Přetvar, například palivové články závisí na vodíku a pak by bylo daleko jednodušší, abychom se mohli dostávat z jednoho bodu do druhého bodu, eh, respektive bylo by to daleko, eh, eh, ta kapacita by byla větší než 300 kilometrů, což současné baterie umožňují. Já jsem z Rakouska a tam si můžete dnes koupit auta, která mají palivové články a využívají vodík a jsou to dvě různé značky, ale existují pouze tři nabíjecí stanice v celém Rakousku, kde můžete vlastně vlastně si doplnit vodík a nádrže tedy. A nevím, jestli to je e, další taková odbočka do budoucnosti dopravy. Nejprve baterie, pak palivové články a nakonec se objeví něco úplně jiného. Nebo možná si také myslíte, že vodík a palivové články opravdu e, zajistí do budoucna nejlepší možný systém pro dopravu v Evropě a ve zbytku světa. Mnohokrát vám děkuji. Eh, členu, máme tady zástupce společnosti eh, z eh, Rakouska. Vítám vás v Evropském parlamentu. Nevědím přesně, kde jste, ale je to fantastické. Čili eh, vy jste, Skorutan jsou tady, jsou tady naši přátelé Skorutan a ty eh, eh, vítáme. Zastupujete naše občany a děkuji vám, že jste si naši diskusi vyslechli nebo že ji posloucháte. A teď požádáme řečníky, aby stručně reagovali na to, co tu bylo řečeno. Děkuji za poznámky a za dotazy. Máte úplně pravdu. Pravděpodobně eh, jsme prezentovali eh, tu alternativu vodíku trošku moc optimisticky protože není to ještě skutečnost pro rok 2020, asi to nebude skutečnost dříve než ani do roku 2030, ale my to chápeme jako realistickou alternativu po roce 2030 a pořád ještě zbývá mnoho překážek a omezení. Já jsem hovořil o nákladech, což je velice klíčové. Kapacita také upscaling eh, instalací, to také musíme brát v úvahu a to je všechno propojené. Takže je tady pořád spousta problémů, které které je třeba řešit, aby bylo možné eh, zajistit vodík jako patřičnou skutečnou alternativu pro budoucí energetické systémy. Vy jste se e, zmínil o řadě problémů. Hovořil jste o nečistotách tlaku, e, o specifických e, charakteristikách vodíku ve srovnání s biobetanem a zemním plynem. A to máte úplně pravdu. To je také důvod, proč se zvažují různé alternativy. Jedna alternativa může, mohou být e, dedikované e, distribuční systémy vodíku, včetně e, dedikovaných zařízení používání u konečného uživatele. Další věc je, že je možné vodík převádět na syntetický metan, pak to bude mít eh, stejné charakteristiky, ale ekonomická omezení, anebo vstřikovat eh, eh, vodík do plynové sítě, sítě a vy jste tady hovořil o mezích, tady to závisí zase na to, jestli je to distribuce nebo je to doprava, přeprava a také to závisí na zařízeních u koncového uživatele, ale je to také ekonomická velká otázka. Pokud budeme vstřikovat do plynové sítě vodík, pak teď alespoň nejsme schopni vyhodnotit eh, ekonomickou hodnotu tohoto produktu v porovnání se zemním plynem. Ano, takže opravdu jsou tady jisté problémy, které je třeba dále řešit, jimiž se musíme zabývat. A to e, mě přivádí i k té další otázce ohledně budoucnosti a úlohy palivových článků. My se domníváme, že e, palivové články, které se pokládaly před 20 nebo 30 lety jako eventuální řešení pro vytápění eh, bytové výstavby, to už vlastně padlo, to už se teď nejeví jako slibná alternativa pro budoucnost, zatímco na jiných kontinentech je to docela úspěšné, což je poněkud podivné, ale zřejmě jsme si tady začali vyvíjet jiná řešení, jiné možnosti než na jiných kontinentech. To je, eh, a pak druhá poznámka, pokud jde o palivové články v dopravním sektoru, já naprosto souhlasím s tím, že eh, momentálně není tady dost vozidel eh, nebo značek Hyundai, pokud vím, teď také nabízí auta, která jsou poháněna palivovými články a komerčně se uplatňují pouze v některých členských státech, protože zase tady k tomu neschází infrastruktura. Takže eh, myslíme si ale, že tato alternativa je možná vhodnější pro dobrou, do, dobrou dopravu, pro, pro pardon, pro nákladní dopravu, spíše se to hodí pro nákladní dopravu než pro osobní automobily. Mnohokrát vám děkuji. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji. Já jsem jenom chtěl uh, říci k tomu uh, celkově, k té studii. Totiž eh, tady jsme vám chtěli poskytnout celkové informace o uh, Eh, propojování odvětví, co se děje a jaké jsou možnosti. Omezili jsme to na 50 stránek a je tak, aby to bylo, eh, ale je to snad dostatečně komplexní pro většinu lidí. A pak je tady další záležitost i pro příští komisi a příští eh, výbor ITRE. Máme národní plány pro klimat a energetiky a v rámci propojování odvětví tady máme také dobrý přehled o tom, co se se bude plánovat v jednotlivých členských státech a co by bylo dosažitelné na evropské úrovni. Chceme vidět, kde jsou mezery a jaké synergie nabízejí tyto plány. A pak můžeme hovořit o investicích, ale tohle vlastně zatím schází a my potřebujeme vidět, co z těch plánů vyplývá a na úrovni Evropské unie podnikat kroky. Děkuji vám mnohokrát, děkuji vám za vaše projevy, ale děkuji vám zejména za vynikající vynikající práci, kterou jste v té studii odvedli. Mnohokrát vám děkujeme. Tak, vážení přátelé, a než přejdeme k hlasování, máme tady ještě další bod a ten bychom měli dokončit. A to je označování energetickými štítky. Evropská komise představí balíček aktů v přenesené pravomoci týkající se pěti prioritních skupin výrobků. Jsou to myčky, jsou to ehm, pračky, ledničky, osvětlovací tělesa, a e, televize. A máme tady zástupce z DG Energetika z komise. Děkuji mnohokrát, pane Busku, a vítám vás všechny, zdravím vás všechny. Chápu, že máme trošku málo času, tak se pokusím to vyřídit co nejrychleji. Ale je to podle našeho soudu velice důležitá věc a chtěla bych předložit to, co přijala Evropská komise 4. března, 4. března pokud jde o nové označování energetických štítků energetických elektrických spotřebičů. Je to tedy projekt Evropské unie, který eh, má eh, za účel posílit spotřebitele, jejich možnosti a označování energetickými štítky je jednou z možností, jak toho dosáhat, protože výrazné energetické štítky na ehm, spotřebičích znamená, že si spotřebitelé budou schopni porovnávat informace a výkon, energetický výkon různých spotřebičů, aby se mohli informovaně rozhodnout rozhodovat, když se budou pořizovat nové myčky, ledničky, pračky. Ale myslím, že neméně důležité je i to, že tyto štítky také eh, přispěly k dobré konkurenci mezi eh, výrobci. Znamená to, že budou stále více lepší, energeticky účinnější výrobky, protože každý samozřejmě chce být schopný si dát na produkt štítek, který tvrdí, že z hlediska energetické účinnosti je jeho jako výrobek lepší než A výrobek někoho jiného. Ta politika už se velmi osvědčila spolu s ekodesignem, to je jaksi sesterská politika v této oblasti a odhadujeme, že do roku 2020 eh, roční energetické úspory z těchto dvou politik odpovídají eh, spotřebě energie primární v Itálii, což je asi polovina všech zlepšení energetické účinnosti, které potřebujeme k tomu, aby dosáhli cílu pro rok 2020, což je na tom ta dobrá stránka. Samozřejmě, že to má i druhou stránku, protože to byl takový úspěch, tak vidíme také, také že v těch top třídách je toho až moc. Když půjdete do obchodu a budete si chtít koupit novou ledničku nebo pračku, tak tam bude spousta výrobků, kde bude A++ nebo A++++, a když si koupíte A+, eh, přístroj, tak možná si koupíte vlastně spotřebič, který nemá moc dobrý energetický výkon v porovnání s jinými. A proto tedy teď e, děláme takzvaný rescaling, čili zase to trošku stahujeme zpět. Jak bylo rozhodnuto 2007, e, tedy spolu zákonodárci, parlament a rada se dohodli na jasných e, označovacích pravidlách, tedy současné A++ bude G, bude to tedy jiná, nebudou tam ty plus, bude to od A do G. Myslíme si, že tak je to jednoduchší a spotřebitel to snáze vlastně pochopí. Čili vlastně máme teď pět eh, eh, takových systémů pro eh, zejména pro sušičky, ledničky, lampy, elektronické displeje, včetně mm, televizorů a také pro prodejní automaty a komerční chladicí boxy nebo lednič, lednice. Paralelně také členské státy odhlasovaly celou řadu dalších ekodesignových opatření, například tato opatření v současné době také projí, teď projednává Evropský parlament a Rada. A my doufáme, že Evropský parlament ten ty, tento eh, tyto akty přenesené pravomoci podpoří. A ty, bude to pak viditelné. Spotřebitelé se s tím setkávají, budou setkávat od 1. března 2021 s výjimkou svítidel. Tam to bude trošku později. Nevím, jestli tam máme slide. Aha, tamhle ho máme. Takže skutečně můžete vidět, Eh, nový štítek, to je ten napravo. My si myslíme, že takhle je to jasnější jako vizuální eh, zobrazení a zbavíme se tím těch A++, eh, protože i teď, když se podíváte na přístroje, tak většinou ta kategorie A by vlastně měla být prázdná. To znamená, že postupně v tom časovém eh, období se to naopak zaplní těmi novými štítky. Důležité je také si uvědomit, že teď existuje takzvaný QA štítek, to vidíme vpravo nahoře, a to má co dělat s novou databází, kde výrobci budou uvádět informace, které postupně budou také eh, dostupné spotřebitelům. A tam budou další informace, doplňkové informace týkající se příslušného spotřebitele, spotřebiče, pardon. A myslíme si, že tím pádem členské státy to budou lépe implementovat a že tedy i tato politika bude velice efektivní. Domnívám se, se, že těchto šest nových štítků nám snad umožní další úspory zhruba 38 terawatt hodin za rok do roku 2030 a to je zhruba ekvivalent eh, roční spotřeby elektřiny v Maďarsku. Proto si myslíme, že tato politika si zaslouží vaši podporu a velice doufáme, že se nám této potřebě, podpory dostane. Děkuji, že jste mě vyslechli. Doufám, že to bylo dostatečně jasné a zároveň stručné. Děkuji. Eh, můžete se obrátit na našeho zpravodaje, pane Tamborána. A, pardon, toho bychom asi požádali, aby k tomu řekl několik slov. Ano, děkuji. My jsme na tom pracovali od roku 2015, teď je rok 2019 a ty štítky tady budeme mít k dispozici v roce 2021, takže určitě to nešlo velmi rychle dopředu, protože ty štítky v podstatě překonala ta technologie. Tento návrh komise má určitá omezení pokud je o štítky EU, které již neodpovídají technologii vzhledem k tomu, že mezi tím uplynul dlouhý čas, jsou zde určité možnosti, které by měly být skutečně zaměřeny do budoucna. Jedna z možností byla ochrana spotřebitelů ve vztahu používání marketingu ve vztahu k elektrospotřebičům pro domácnost. Šlo v podstatě o otázku mm, specificky těch velkých přístrojů, kde vidíme, že spotřebitelé si třeba koupí velkou lednici, která je v třídě A, místo aby si koupili menší v třídě B, ale tato možnost využita nebyla. Také se nehovoří o možnosti, eh, jak udržet co nejdéle tyto přístroje při životě. Eh, velmi často je tady otázka právě oprav a o tom se již tady také jednalo. A pak je tady jedna velmi důležitá věc, ještě jedna příležitost, kterou jsme promarnili. Měli jsme Energy Package speciálně pro obnovitelné zdroje v oblasti elektrické energie. A to nařízení by bylo umožnilo občanům moci se podílet na právě, právě otázek nabídky a poptávky. A byla tady možnost, aby některé přístroje se mohly v podstatě vypínat v okamžiku, kdy víme, jak se vyvíjí křivka cen elektrické energie. Takže šlo v podstatě o určité řešení, které existovalo jako možnost, ale ne zatím se příliš používá. A například na tom obrázku, který jste nám ukázali, se v podstatě nijak s tímto nepracuje. Když dnes miliony mladých lidí vejdou do ulic a obracejí se k nám politikům i v oblasti energetiky a ztrácejí důvěru, když skutečně politiku řídí trh a když se tedy dozvíme, že to či ono nemůžeme udělat, protože politika neuvádí žádná pravidla, která by trhu umožnila skutečně zajistit energetický přechod a tito mladí lidé tak mají pravdu není možné v podstatě dnes jim dát žádnou odpověď. Představte si, jedná se o situaci, kdy jsou skutečně tito lidé velmi zklamaní. Samozřejmě je třeba uvažovat o možných řešeních Samozřejmě odkládat dále nové štítkování by asi nebylo vhodné, ale v podstatě je na těch štítcích vidět, že EU není schopna se zhostit své úlohy. Ano, děkuji mnohokrát. Chcete prosím k tomu něco říci? Jako odpověď? Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji také panu Tamboranovi za to, co zde nanesl jeden z bodů, který jste zmínil, my to chápeme velmi dobře a také jsme si to dobře zaznamenali i my na straně komise. Bychom chtěli, aby se tyto věci implementovali rychleji, nicméně nějaký čas si to vyžádá. Průmyslová sféra potřebuje trošku času na přizpůsobení novým systémům. Je také třeba, aby se věci mohly otestovat, čili je třeba tu novou stupnici skutečně prověřit. Čili v podstatě eh, myslíme si, že skutečně asi to datum, které jsme uvedli, bude to nejrychlejší možné. Pak je tady otázka tedy toho inteligentního systému, to je jistě velmi důležité také i do budoucna. My jsme provedli celou řadu eh, studií o věcech, tedy fungujících na bázi eh, elektronických a inteligentních systémů a v podstatě je třeba, abychom byli schopni také reagovat na situaci právě pokud jde o spotřebu a stav sítě, ale zatím ještě nejsme schopni takovéto spouštění odstíněné tedy podle e, situace v síti zcela jednoznačně řešit a něco, co bychom si přáli a vy jste v podstatě také se ptal, kdyby to mělo nastat ten cyklus pro v podstatě e, to zaštítkování máme asi na 10 let, podstatě jde tady o to také, aby si spotřebitelé jak si zvykli, protože když by se ty stupnice měnily příliš často, mohlo by to být matoucí. Čili je to otázka, kterou zvažujeme i v rámci komise. V podstatě ta pravidla se znovu tedy upravují právě pokud jde o změnu e, stupnic. Například v polovině toho období, řekněme tak do pěti let, bychom měli být schopni tam zahrnout i právě tu otázku inteligentních systémů. Pokud jde o interoperabilitu, to znamená otázky týkající se objevového hospodářství. Tady bychom skutečně byli rádi, kdyby se to na té eh, štítkové straně objevilo mnohem výrazněji, ale zatím nejsme ještě zcela schopni právě tyto otázky zcela jednoznačně řešit i právě ve vztahu třeba k míře opravitelnosti jednotlivých přístojů a podobně. Potřebujeme na to skutečně určitý čas, aby ty věci mohly být postiženy dostatečně eh, úspěšně a aby průmysl se s tím mohl vyrovnat. Ano, děkuji vám mnohokrát. To je jistě velmi tedy důležitá otázka provádění těch aktů přenesené pravomoci a děkuji tedy mnohokrát zástupci komise za jeho vystoupení. Vážení přátelé, teď tedy přistoupíme k hlasování. Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem. Jak víte, dosáhli jsme předběžné dohody v prvním trialogu s rumunským předsednictvím. Bylo to 12. února a Koreper potom schválil tedy tu předběžnou dohodu 20. února a poslal tedy také potvrzující dopis předsedovi ITRE. Teď, pokud dovolíte, tak bych navrhl testovat hlasování, čili zahajuji hlasování, abychom si vyzkoušeli hlasovací přístroje. Teď uzavírám hlasování. Zdá se, že to pravděpodobně funguje. A ještě jednou společná pravidla, tedy pro vnitřní trh se zimním plynem. 69F. Čili budeme v podstatě hlasovat hromadně. Zahajuji hlasování. Ano. Takže možná ještě někdo. Takže teď uzavírám hlasování. Čili máme podporu pro předběžnou dohodu. Já vám mnohokrát děkuji, kolegové. A je mi tedy velmi líto, v podstatě to bylo takové vstupní hlasování. Je mi to líto, nemohu říci nic jiného. Příště už to bude lepší. Určitě slíbil jsem alespoň 20 minut. Takže tím jsme to opravdu celé ukončili. Mnohokrát vám děkuji. a pokud skutečně byste sem chtěli ještě do sálu se vrátit a zůstat zde, protože to pro vás bylo příliš krátké, tak se jinak můžeme podívat na pravidlo na bod číslo další bod, který nám představí pan Destory, který se zabývá tedy otázkou směrnice o energii z obnovitelných zdrojů. To je zase tedy akt v přenesené pravomoci. A chcete prosím přestávku? Děláme si tříminutovou přestávku, pane generální řediteli, prosím nejdřív. here we are. Uh, Mr. Director General, Delegated Act, very important Delegated Act in the Velmi důležitý akt v přenesené pravomoci, který se týká směrnice o energii z obnovitelných zdrojů. Ta směrnice se týká tedy propagace využívání zdrojů obnovitelných. Byla tedy tato Eh, směrnice přijata a jde tedy o to, že byl přijat také akt přenesené pravomoci a v podstatě jde tedy o kritéria eh, toho nepřímého rizika změn ve využívání půdy v souvislosti s biopalivy, s biokapalinami a biomasou a pak je tam tedy i otázka toho vysokého rizika v souvislosti se surovinami. Čili 8. února komise uveřejnila konzultační eh, období, které bylo zahájeno na čtyři týdny a v podstatě vycházíme tedy z přirozeného prostředí a vy tedy jakožto generální ředitel máte tedy tyto eh, přenes, aktiv přenesené pravomoci teď představit. Vážení členové parlamentu, ještě předtím, než začnu, já bych chtěl vyjádřit vysokou vysoké ocenění toho, že se tady skutečně sešli zástupci parlamentu a že tedy velmi výrazně přispěli k přípravě těchto dokumentů. Já bych chtěl nyní připomenout celkový kontext. V podstatě pro přijetí těchto aktů v přenesené pravomoci a způsob, jakým v podstatě tedy bude komise také reagovat na eh, to, co vzešlo tedy z prací parlamentu a veřejnosti ta nová směrnice, revidované změní, tak jak ji tedy schválili v podstatě všechny zúčastněné strany a já bych tady skutečně chtěl poděkovat také panu Lopezovi, který byl zpravodajem a také tedy výboru Envy. Čili ta nová revidovaná směrnice v podstatě zakládá veškeré požadavky týkající se právě těch eh, biopaliv s vysokým rizikem. Zejména směrnice požaduje následující. Pokud jde tedy o biopaliva s vysokým rizikem, v podstatě pro to období 2021 až 2023, členské státy potom mají působit až do roku 2029 s tím, že tedy se má postupně eh, utlumovat toto eh, období od roku 2024 až tedy do období 2029 s tím, že v podstatě jde tedy o vylučování toho vysokého rizika u biopaliv. A v tomto kontextu komise měla v podstatě vypracovat kritéria, pro tento přístup a také v podstatě tedy eh, zvážit otázky týkající se dalšího rozširování výroby. Čili to je tedy předmětem toho aktu v přenesené pravomoci, protože v podstatě máme tedy eh, ty eh, suroviny, které představují vysoké riziko a nízké riziko. Pokud jde o biopaliva, ty, ta budeme pokládat za suroviny s vysokým rizikem, pokud plní následující kritéria. Musí v podstatě představovat tedy určitý, určité rozšíření, rozšíření té půdy o 20 s vysokým tedy eh, se surovinami s vysokým obsahem uhlíku nebo představujícím zpracování s vysokým obsahem uhlíku. Čili v podstatě, jakým způsobem tedy se jedná o ten e, vysoký uhlík a potom u 10% v podstatě chceme zajistit, že veškerá biopaliva pro tento obnovitelný zdroj energie e, také v podstatě musí představovat výrazné snížení vypouštění skleníkových plynů a musí tam tedy být omezené hodnoty, protože je třeba zdůraznit, že například palmový olej v současné době je tedy skutečně pokládán za vysoce rizikový. Potom jsou tady další tedy kumulativní kritéria, která se týkají v podstatě té, toho potvrzení, že se jedná o nízkou hodnotu zejména tedy slučitelnost s kritériem udržitelnosti, využívání dalších surovin pro zvyšování produktivity tam, kde už se tedy tato půda využívá. A také tedy musí to být skutečně velmi solidní projekt v oblasti biopaliv. A komise v podstatě zohlednila do velké míry také důležitý feedback zpětnou vazbu, kterou jsme získali od členů parlamentu, také od zúčastněných stran a občanů. A to na třech úrovních. Za prvé, pokud jde tedy o výjimku, tady jde v podstatě o to, aby nedocházelo ke zneužívání, abychom skutečně co nejvíce mohli bojovat proti podvodům a dále já bych teď ještě chtěl vyjasnit, že v podstatě vycházíme tedy z otázek, které byly položeny na úrovni potravinářských a zemědělských organizací. Protože je skutečně dále třeba také dodržovat kritérium udržitelnosti a také tedy otázku produktivity. Dále ta výjimka pro suroviny, které pocházejí z nepoužívané půdy, budou přísnější budou v podstatě představovat výjimku za předpokladu, že finanční hranice bude překonána. To je tedy důležitý bod. A za třetí, pokud jde o certifikaci, o celou tu proceduru, tady skutečně budeme znovu posilovat audity a také požadavky na transparentnost a komise zde zavede velmi tedy přesnou podrobnou proceduru v rámci tedy implementačního aktu ještě tedy do června roku 2021. Čili když to shrnu, tento výsledek je skutečně vyvážený přístup, který má pevnou základnu a která, který se opírá o velmi přesná data, ale zároveň komise bude dále sledovat veškerý vývoj a do července roku 2021 v podstatě bude tedy pracovat s tou otázkou certifikace a jak víte, tak komise v podstatě zvažuje tedy potom další revizi té směrnice do roku 2023, čili je třeba všechny tyto parametry náležitě posoudit protože víte, že to je velmi citlivá otázka, že skutečně je to otázka, která se velmi dotýká také třetích zemí, ale pokud chceme skutečně jít cestou udržitelnosti, pak je důležité, abychom zvolili adekvátní eh, postupy a abychom také přesvědčili naše partnery na celostátní úrovni, aby skutečně tedy to kritérium udržitelnosti zohledňovali i oni. Ano, děkuji mnohokrát, pane generální řediteli. Blanco López. A nyní má slovo náš pan zpravodaj, pan Blanco López. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, já bych rád poukázal na to, jak důležitý je tento akt přenesené pravomoci pro doplnění směrnice týkající se příslušných kritérií při tom vysokém nebo nízkém riziku i luk. Jak už zde pan zástupce komise říkal, že zde byla náročná jednání týkající se směrnice a podle mého názoru z nich vzešla taková dobrá rovnováha a umožňuje to tento akt přenesené pravomoci. Musíme uznat také to, že komise měla málo času na to, aby řešila tyto výzvy a zohlednění dopadů na změn na využívání půdy při produkci biopaliv první generace. A také si musíme uvědomit problematiku skleníkových plynů, kácení a lesů a podobně. Samozřejmě byla tam různá zadní vrátka v té směrnici a podobně, ale my jsme usilovali o to, aby ta bioenergetika byla utvářena opravdu udržitelným způsobem. A domnívám se, a je třeba tomu vyjadřit uznání, že komise vyslešela požadavky tohoto našeho výboru i požadavky aktérů z různých odvětví a tak se podařilo překlenout stávající nedostatky, vyjasnit definice a také si lépe vyjasnit cíle. Samozřejmě někdy člověk usiluje o to nejlepší a tak to nedopadne tak dobře, takže zaznívají určité kritické poznámky, ale je třeba udělat příslušné kroky k udržitelnosti a musíme zde tedy zvážit dvě věci. Ty alternativy, které odmítají tento akt přenesené pravomoci, by znamenaly dosti špatný scénář, protože dlouhou dobu jsme tu měli situaci bez jakýchkoliv kritérií pro biopaliva s vysokým eh, rizikem i luk. No a pak je tu možnost, že za dva roky by se přepracovala směrnice. Nyní s tím, co máme zde, my si můžeme udělat ten krok ke změně využívání biopaliv tak, aby to bylo skutečně udržitelné, abychom snížili míru eh, kácení dřevin i míru emisí. Domnívám se tedy, že by se měl tento akt přenesené pravomoci přijmout. Děkuji vám a nejma slovo pan Langen. Děkuji vám, pane generální řediteli, a explicitně vítám to, že zde uvádíte kritéria. Patří k nim udržitelnost, patří k nim riziko, také certifikace, všechno to, o čem jste hovořil. Pro co nemám pochopení, je ovšem jednostrané odsouzení palmového oleje. Ten je desetkrát efektivnější při výrobě biopaliv než jakékoliv jiné, jakékoliv jiná biopaliva z různých druhů cereálí. A to je prostý fakt, který zde zcela ignorujete. Indonésie a Malajzie jsou dva výrobci, kteří mají dohromady 95% podíl na trhu. V Indonésii je to převážně strukturováno v malém, na 400 tisíc farmářů a v Malajzii jsou to větší podniky a oba státy prohlásily eh, v rámci konfrontace s Evropskou komisí, že tak jako tak už mají vydaný zákaz kácení na základě těch našich dosavadních rozhodnutí. No a není svévolně zavádět pro ně nějaký limit je podle mě nevhodné. Měli bychom těmto dvěma zemím dát možnost, aby si vybudovali certifikační systém uznávaný EU. Já jsem se o tom v Malajsku na, osobně přesvědčil, jistě, ty plochy jsou veliké, ale když eh, vlastníci půdy a ti, kdo tam pracují, to převedou na družstva, tak pak vlastně vykážou ty dva hektary. A je to ten cíl evropského implementačního aktu, anebo nám jde o udržitelnost? Já to neříkám, protože bych byl proti vašim kritériím, ta podporuji. Ale jednoznačné znevýhodnování palmového oleje, jenom protože francouzská vláda si odhlasovala zákaz palmového oleje a Evropská komise asi na to nemá odvahu, aby to samé udělala u soji. Já už tady desítky let jsem pochou, poslouchal, že kvůli soje se uh, kácí tolik deštného pralesa a nyní děláte výjimku pro krmiva. Jistě, tak zemědělské svazy jsou velké a mocné, ale když zde uděláme obecnou uh, výjimku, tak se bude kácet dál v Brazílii a potřebujeme zde tedy konzistentní přístup a ne systematické nevýhodnění dvou rozvojových zemí, které jsou odkázány na to, aby uspokojily poptávku po palmovém oleji a mají 95% podíl na trhu. Já mírně řečeno to nepovažuji nejen za nespravedlivé, ale také za nepřiměřené. Děkuji. A nyní má slovo pan Martin je další řečník. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit příliš dlouho, i když ten návrh byl vylepšen ve vztahu k tomu prvnímu. Nicméně já zůstávám skutečně samozřejmě nadále proti využívání palmového oleje a myslím si, že je třeba skutečně věnovat větší důvěru zástupcům průmyslu a můžeme určitě očekávat, že by nám měli pomoci právě obejít určité překážky, aby v podstatě nedocházelo k masivnímu využívání palmového oleje, což by mělo skutečně neblahý dopad na lesy. V podstatě eh, teď proběhla opravdu celosvětová manifestace opravdu obrovských rozměrů, která se týkala právě i otázek oteplování klimatu a ta mladá generace říká dosti možná nevybíravě, ale v každém případě říká, že nám je to už jedno, ta planeta, protože brzy umřeme. A to skutečně zaznělo eh, v řeči těch mladých lidí, Nicméně my bychom si měli položit otázku, zda bychom se neměli zabývat i tím, zda jsme schopni jim nechat lepší svět. Já bych chtěl, abyste mi odpověděli na jednu otázku. Proč tuto výjimku? Můžete nám vysvětlit tuto výjimku, aby se ještě tedy palmový olej nějakým způsobem jaksi mohl vůbec ještě používat, i když to bude na malých parcelách, i když tam bude určité omezení. Nechte mne prosím domluvit. Můžete se potom smát tam, kde budete chtít. Čili já bych skutečně chtěl, abyste mi odpověděli na tuto otázku, co v podstatě vedlo Evropskou komisi k tomuto stanovisku. zda Malajzie nebo někdo jiný se na tom podílel, že se to má vykoupit třeba nákupem Rafalu a podobně? All the questions. Děkuji, přátelé, jistě jsme otevření vůči veškerým otázkám a pokud se někdo chce znovu vzít slovo, tak jistě dostane možnost, protože ten seznam řečníků není příliš dlouhý a nyní má slovo paní Griffin. Můžete hovořit, prosím. Děkuji. Jiří. Je to pěkné, že zde mezi sebou máme Dominika a že slyšíme tu podporu té odvedené práci v souvislosti s balíčkem čisté energetiky pro všechny evropské občany, protože evropští občané jsou v centru zájmu energetické unie a v tomto smyslu výjimka pro palmový olej vlastně nedává smysl. A proto je zde i moje otázka, která už zde v podstatě zazněla. Protože my jsme zde odvedli dobrou práci napříč delegacemi, napříč politickým spektrem jsme spolupracovali na tom, abychom pro mladé lidi zachovali naši planu. A Jiří, já mohu říci, že v pátek v Liverpoolu byly opravdu stovky a stovky mladých lidí, kteří vyšli do ulic a vyjádřili svůj názor a svůj podporu budoucnosti naší planety, takže já chci podpořit to, co zde zaznělo v tomto smyslu. Děkuji, pán Lenin. Děkuji, já jsem nechtěl nějak skákat do řeči francouzskému kolegovi. Omlouvám se, ale vy jste se ptal na tu výjimku dvou hektarů palmového oleje. Eh, čím je to zdůvodněno? Ale já jsem se ptal, čím je zdůvodněná ta výjimka pro soju. 120 milionů hektarů, na, te, na těch se pěstuje soja. A my už desítky let říkáme, že je třeba snížit to, omezit to mícení deštných pralesů, které se děje kvůli soji. A to zde bylo ponecháno stranou. A mně tedy šlo o certifikaci, kritéria udržitelnosti, ale nechceme obecné zákazy. A pokud nějak jaký výrobce bude splňovat ta kritéria udržitelnosti, tak musí mít podle mého názoru stejné možnosti být certifikován jako ti, kdo vyrábějí krmiva pro evropské zemědělce. Dobrá. Někdo další se hlásí o slovo? Nehlásí. Tak pane generální řediteli, máte možnost se vyjádřit. Jak vidíte, tato diskuse je velmi emocionální. Ano, jak vidíte, ono to vůbec není jedno, jednoduchá věc. Ale dovolte mi, abych řekl toto. Není možné na mezinárodní eh, úrovni identifikovat ekonomický sektor, který by se tak intenzivně rozvíjel a rozvíjel tak jasná regulační pravidla, která by podporovala eh, čistou energetiku. Můžete si udělat pře- přehlídku všech našich největších konkurentů v Ázii, v Latinské Americe i jindy. Tak my jsme v tomto, z tohoto hlediska nejpokročilejší při budování robustního regulačního rámce v oblasti čisté energetiky. A právě proto s vaší podporou Evropského parlamentu jsme přijali nové ambiciozní cíle. A učiníme ambiciozní opatření v souvislosti s touto směrnicí o obnovitelných zdrojích, ale i v jiných eh, oblastech. A to je to první, co jsem k tomu chtěl říct si. Za druhé, tak my chceme kombinovat udržitelnost a konkurenceschopnost. A myslíme si, že to je možné skombinovat. V nedávné minulosti, v roce, letech 1990 až 2017, se HDP v Evropě posunulo upředu o 56% a o 22% se snížily emise. A v tom jsme jedineční. Děkuji panu Blanko Lopezovi, vy jste byl zpravodajem pro tento text. Ano, my jsme zohlednili celou řadu komentářů, které předložil Evropský parlament tak abychom ten text zdokonalili. A zvláště v té oblasti, které jsem zmínil, a to se týkalo tedy využívání půdy, certifikace a dalšího, tak abychom také zamezovali různému zneužívání a podvodům a abychom zůstali soustředění na udržitelnost. A jak jste uvedl, tam jde o to snížit to deforestifikaci. A tím bych zareagoval na pana Langena. Protože my jsme také byli vlastně v neustálém kontaktu s eh, zeměmi, které produkují tuto komoditu. Také jsme byli v Malajsku a Indonésii a viděli jsme určitou reakci A například v Malajsku se rozhodli jít cestou maximální ochrany lesů. Je třeba jim ovšem náležitě vysvětlit náš text, protože, jak dobře víte, a to je teď také na adresu pana Marténa a paní Griffin, jsme vlastně konfrontováni s globální výzvou, a je důležité být v čele boje proti změnám klimatu. Ale zároveň také všichni víme, že to je klíčové pro vyřešení toho, co musíme vyřešit v souvislosti s naší planetou. Že musíme přesvědčit všechny klíčové hráče, kteří dnes představují více než 90 emisí, tak je třeba také přesvědčit mezinárodní partnery, aby se více ubírali čes cestou udržitelnosti, abychom zde byli úspěšní, tak jak si to žádají mladí lidé v dnešní době. A co se týče těch koherentních kritérií, tak na základě těchto kritérií, která zde máme, tak na jejich základě je palmový olej jako, eh, považován za komoditu s vysokým rizikem nepříbeného dopadu na změnu ve vyžívání půdy. Ovšem, nebudeme to zvažovat v kontaktu toho cíle obnovitelných složek. Musíme ovšem samozřejmě udržovat dialog s těmito zeměmi a vysvětlovat jim tyto záležitosti. Je třeba to řešit tak, abychom zde otevřeli nějakou jinou, novou cestu udržitelnosti. Abychom chránili lesy. To je nesmírně důležité. Já bych vám také chtěla říci, že v podstatě tady jsou určité rozdíly mezi palmovým olejem a sojou ale to je dáno skutečně zcela objektivním konstatováním faktů, pokud jde o území, pokud jde o lesní půdu. Za současného stavu analýz existuje velký rozdíl mezi oběma těmito plodinami. A proto jsme v tomto stádiu v podstatě zařadili ten palmový olej do té kategorie vysokého rizika, protože v podstatě představuje asi 45 zatímco u soji je to 8 Čili to skutečně vychází z čísel, která mají mezi sebou jasnou spojitost. A nesmíme samozřejmě zavírat oči před tím, co se děje jinde, ale musíme usilovat o dialog, o dialog, který bude mít pozitivní dopad a proto jsme tedy s těmito zeměmi neustále vedli dialog, abychom jim vysvětlovali důvody e, zvolených řešení. Nejde skutečně o žádný Big Bang, protože to možné není, ale v podstatě postupné tedy utlumování podle tedy toho, jak vypadá současná situace a to také tedy žádá směrnice s tím obdobím určitého zmrazení mezi rokem 2021 až 2023 a potom tedy to postupné snižování od toho roku 2024 až tedy do nejpozdějšího období, kterým by byl rok 2030. Ale udělali jsme skutečně všechno pro to, abychom do těch výjimek zavedli parametry, které umožní zabránit zneužití. Právě tedy to, co jste říkal, to znamená riziko, že bude někdo obcházet stanovenou legislativu. Je skutečně třeba, že to bude opravdu fungovat na základě schématu, které komise schválila, protože ty audity na téma certifikace velmi přímo tedy eh, budou spolupisobit na důvěryhodnosti tohoto systému a nám skutečně půjde o to, abychom dosáhli co nejlepší situace, abychom to mohli opravdu řešit konzistentním způsobem. Děkuji vám. Thank you very much. Director. Děkuji. I understand. Ano, byla to velice plodná diskuse a je to také naše povinnost tyto, tato témata diskutovat v případě aktu v přenesené pravomoci, takže děkuji vám. Přejdeme k dalšímu bodu našeho programu jednání a to je debriefing o provedených misích. První je mise ITRE, informace o pracovní cestě na 13. zasedání Fóra pro zprávu internetu v Paříži 12. a 14. listopadu. Někteří kolegové tam byli a potom také kompetenční centrum pro kybernetickou bezpečnost a výzkum protože my jsme potom začali před eh, několika dny vyjednávat o tomto tématu. Bylo to trochu nečekané, ale byl to dobrý výsledek. Paní Julia Rada, která je zpravodajkou, je tady s námi. A dále zde máme, pra- tedy tu máme zde tu pracovní cestu do Paříže. Já nevidím někoho dalšího z těch účastníků pracovní cesty, kromě vás paní Redo. Takže můžete-li, tak prosím informujte nás. Děkuji. Ano, já jsem se zúčastnila pracovní cesty do Paříže na Forum pro zprávu internetu. Ráda vás o tom budu informovat a také vám něco řeknu o trialogu o Centrum kybernetické bezpečnosti. Jako každý rok, tak Evropský parlament vysílá delegaci na forum IGF pod vedením zástupce ITRE, jsou zde přidružené výbory KULT, Imko, JURY, LIBE a STOA. IGF je každoroční dialog eh, aktérů v oblasti internetové bezpečnosti. Je tam více než 2000 delegátů, kteří se dostavili do Paříže a také je zde Eh, účast online. Bylo zde více než 170 různých zasedání o kybernetické bezpečnosti, důvěře, soukromí, lidských právech a řadě dalších témat. Navíc, kromě účasti na eh, oficiálním programu, naše delegace také měla několik bilaterálních jednání o různých tématech. Sešli jsme se například s internetovým fórem mládeže, kdy jsme řešili otázku kybernetické šikany a fake news, potom internetová společnost, otázka role a struktury IGF jako takového a jeho možných budoucích reform, potom Eurodic, tam jsme hovořili o spolupráci europoslanců s vnitrostátními fóry pro zprávu internetu a budoucí roli v této aktivitách. Také David Reddle ředitel eh, z ministerstva hospodářství USA. S, nimi jsme s ním jsme diskutovali neutralitě sítí ochraně dát eh, ochraně soukromí, potom diskuze s ICANN, eh, online padělky, bezpečnost dát a potřeba školení informování koncových uživatelů. Delegace Evropského parlamentu se setkala i s dvěma zástupci občanské společnosti, byla to Asociace pro progresivní komunikace a Hunterport International. Opět otázka mm, dohledu, svobody slova a šíření nenávistných projevů. Hovořili jsme také s řadou aktérů, protože na IGF se schází řada zástupců a hlasů z celého světa. Takže to byla velice přínosná pracovní cesta. Já doufám, že v příštích letech budeme pokračovat v účasti na IGF. Příští se bude konat v Berlíně 25. listopadu až 29. listopadu 2019. A pane předsedo, pokud dovolíte, tak bych i hned přistoupila k dalšímu tématu, pokud tedy k tomu nejsou žádné poznámky k té pracovní cestě na IGF. Dobrá, eh, hlásíte se někdo o slovo? Chcete někdo slovo k návštěvě v Paříži? To bylo tedy to fórum pro zprávu internetu. Máte k tomu poznámky, připomínku? Nemáte? Dobrá, tak prosím, pokračujte s druhým tématem. Teď jste zpravodajkou. Ano, děkuji. Budu vás tedy informovat o prvním triologu o kompetenčním středisku a síti pro kybernetickou bezpečnost. Je to asi nejrychlejší triolog v historii, protože se konal ve středu minulý týden, kdy vlastně byla přijata pozice parlamentu i rady. Cílem je dosáhnout eh, částečného vyjednávacího mandátu před koncem funkčního období. Jsou zde i čísla z VFR takže některé věci musíme nechat eh, stranou, ale v těch jiných tématech musíme pokročit co nejrychleji ještě během tohoto funkčního období, během vyjednávání. Hlavní neschody mezi pozicí parlamentu a rady spočívají asi v tom, nakolik má se toto centrum stát evropskou institucí, protože parlament zde má jasnou strategii, jak by EU měla investovat do kybernetické bezpečnosti, jaký by měl úkol centra, včetně eh, různých operativních úkolů a vybavení. Je důležité, aby toto centrum vlastně vykonávalo obecnou evropskou strategii a nejenom rozdávalo peníze pro evropské projekty a to je ta pozice, kterou hodláme hájit na trialogu, ale viděli jsme, že je zde velká flexibilita na straně rady, abychom zde v této záležitosti pokročili, takže já doufám, že výrazně pokročíme před koncem našeho mandátu. Děkuji. Děkuji vám a příští týden tedy bychom měli dokončit náš trialog ve Štrasburku a ne později. No, třeba se nám to i povede. Máte nějaké otázky? Nemáte žádné otázky? Takže vám velice děkuji, paní kolegyně. Next. Teď přicházíme k dalšímu bodu. Je to 8 a je to mise do Izraele. Pan Paul Rubik, který vedl delegaci, přijde až za půl hodiny. Proto O tom budeme hovořit později a teď bych vás požádal, abyste přešli eh, k bodu číslo 9, což je pracovní výbora, eh, cesta výboru ITRE do Švédska od 27. února do 1. března tohoto roku. A pan Vdolej byl, byl, vedl tuto delegaci, ale máme tady pana kolegu Jakoba Dalunde, za zelené, který se té mise rovněž zúčastnil a který by nám mohl teď poskytnout krásné, krátkou informaci. Dobře to vyslovuje Dalun, Dalunda. Můj kolega eh, Frederik se omlouvá, že nemůže tady dnes předložit zprávu, ale požádal mě o krátké prohlášení. Kolega Frederik to velice dobře zorganizoval, bylo to hodně zajímavé. Především jsme navštívili zajímavé projekty hybridní, to je eh, prototyp eh, vlastně ocelárny, která bude schopna vyrábět ocel skoro úplně bez emisí. A v tom případě samozřejmě je velice důležité, aby ocel bez emisí byla velmi důležitá, aby průmysl mohl dále pokračovat. A navštívili jsme rovněž eh, nový datový centr eh, Facebook, kde skutečně mají energetickou účinnost na nejvyšší úrovni, jak se e, zařizuje ochlazování, což je chlazení, což samozřejmě je zajímavé v souvislosti s tím, že je to studená země Švédsko. Děkuji mnohokrát, to je všechno, co k tomu mohu říct. Ano, bylo to velice zajímavé. Určitě ta mise byla strašně zajímavá do Švédska. Nevím, bylo to asi poprvé v naší historii. Obdomnívám se, že nikdy předtím jsme se ještě do Švédska nevypravili. Nějaké dotazy, kolegové, prosím? Já bych měl jenom otázku, pokud je o ten projekt eh, Hybrid, o kterém jste hovořil. Máte k tomu, prosím, nějaké další doplňující informace, údaje? protože se zdá, že ta lhuta, která se nám navrhuje, je příliš dlouhá. Můžete nám k tomu říci něco více, pokud jde o možnost urychlit trošičku tedy ten kalendář, abychom opravdu vyráběli čistou ocel, nebo ne? So, uh, the hybrid project. Tento hybridní projekt je to vlastně ve spolupráci eh, s energetickou společností Waterfall a HP Energy, což je železní, eh, to, to, ty děli, to je mm, eh, společnost, která dělá železo a teď společně dělají takovou demo továrnu a v polovině 20. let už bude eh, továrna přímo pro demonstraci, kde to prokáží a doufají, že kolem roku 2030 už to bude komerční využití, takže kolem roku 2050 bychom se opravdu měli dostat k nulovým emisím. Je to tedy pořád věc budoucnosti, ale myslím si, že je to jenom jeden z mála, neli jediný projekt, který bude schopen vyrábět ocel bez emisí. Zajímavé také je, že možná budou schopni vyrábět nejenom eh, konečné eh, ocelové, ocelářské výrobky, ale rovněž eh, takzvanou, takzvanou ocelovou houbu, což je vlastně ingredience, kterou by mohly využívat jiné ocelárny v, Evropě a na základě toho vyrábět další eh, koncové výrobky. Tudíž toto by bylo důležité nejenom pro ocelárny ve Švédsku, ale v celé Evropě, že ty by byly potom schopny eh, takto eh, tu ocel bez misí vyrábět. Děkuji, pan Kohlíček. Já se velmi omlouvám, ale zeptal bych se na velice jednoduchou věc. Jaká byla ta směs vodíku, příměs, kolik bylo v, ta, v tom železu, v, železovém, v železném výrobku, jaká tam byla příměs vodíku. Protože vodík je věc velice škodlivá, pokud ocel se využívá k určitým průmyslovým účelům. Prostě děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych také doplnil otázku. Nová technologie v ocelářství. A co COX? Jak se může obecně v takovéto technologii využívat? Jak se vám to jeví? Jak vidíte možnost? nevyužívání koksu, že by se vůbec v budoucnosti v ocelářství nepoužíval koks. Protože dnes ještě nikdo netvrdí, že je to skutečně věc budoucnosti, někteří naopak o tom již hovoří. Bohužel, já nejsem technik ani vědec, takže bohužel vám nemohu podat eh, dlouhá, eh, vyčerpávající eh, technické vysvětlení, jak používají vodík. Prosím, obraťte se na ně. Je to velice zajímavé. Jsou takhle daleko na severu v Evropě, nebo je naopak můžete pozvat sem do Bruselu na schůze. Ale opravdu tato společnost doufá, že bude používat vodík a vůbec obnovitelné energetické zdroje a budou tedy potřebovat, totiž samozřejmě budou mít velkou spotřebu energie, ale Naštěstí ve Švédsku máme hodně obnovitelných zdrojů, zejména vodní elektrárny a samozřejmě doufají nebo předpokládají, že nebudou využívat koks. Takže to už asi začínáme uvažovat o další misi do Švédska v příštím mandátu. V podstatě cílem tohoto výzkumu je právě zabránit využívání koksu je to skutečně jaksi zcela nový způsob, protože tady jde o to opravdu úplně vyloučit koks právě jako zdroj tedy čistého uhlíku. To jenom si dovolím takovou malou technickou poznámku. Ano, to ví každý, pokud se jedná o techniky. Ale víte, nikdo ještě zatím takovou technologii nezná, ta zatím ještě známá není. Dobře, tak poslední slovo. Je to velice jednoduché. Kterýkoliv eh, oxid může, může proběhnout redukce například eh, prostřednictvím vodíku. Ale jak se vyhnout tomu, aby tam uvnitř v tom produktu nezbylo, nezbyl vodík? Proto jsem se ptal, eh, jaké procento představoval vodík jako příměs v oceli, protože to je velice důležité pro, nebo zásadní pro další využívání tohoto produktu. Odpověď je to se dozvíme při příští misi do Švédska. Dobře, tak já vám eh, velice děkuji, pane kolego. A teď eh, se dostáváme ke zprávě o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Kolega Dan Nika se sem dostaví za 10 nebo za 15 minut. Proto bych požádal pana Zdislava Krasnodemského, našeho zpravodaje, aby přešel ke zřízení Evropského obraného fondu, protože eh, jednání respektive probíhal trialog, bylo to 19. února a už byla dohodnuta e, značná část textu. Tak prosím, pane profesore, já vám mnohokrát děkuji. E, jak jste řekl, opravdu 19. února jsme dospěli k dohodě. Bylo to třetí kolo jednání, setkali jsme se 16. ledna, pak, 19, pak 15. a 19. únoru. Ta jednání vůbec nebyla jednoduché, protože se objevily sporné otázky, týkaly se nejenom eh, podstaty věci, ale i způsobu vedení jednání. A teprve až eh, při třetím trialogu po osmi hodinách vyjednávání se nám podařilo vypracovat dohodu, kterou většina zpravodajů, eh, kteří představují většinu v parlamentu, eh, podpořili. Takže pokud jde o eh, to, co žádal parlament, pak tady jsme dosáhli některých eh, podstatných věcí, že ten fond bude ve většině případů řídit bezprostředně komisí a bude tady také etická konference, že tady bude technický zvláštní také rozpočet a že tady nebudou um, omezení na náklady, že potom eh, jsou emit caps. Já nevím velké, co je velký úspěch a což je taká velká změna v porovnání s ATIDP bylo to, že se nám podařilo eh, vymago, vyválit, vyválčit etickou kontrolu projektu v, členský, v sedmém článku. A také se jedná o technologie pro obranu a o jejich omezení, které bude možné financovat. To je jedenáctý článek eh, odstavec 6. Kromě toho eh, jsme vyloučili účast subjektů eh, kontrolovaných státy, které jsou předmětem sankcí Evropské unie. Také jsme škrtli ty článk, části eh, v Eh, v, eh, v eh, textu, které by ohrožily bezprostřední konkurenční schopnost obraného průmyslu. Protože někteří našich kolegů by to chápali v podstatě jako podpora exportu za peníze Evropské unie, ale nepodařilo se nám tam udržet delegované akty bez přenesené pravomoci, což bylo spojené také se specifikou obraného průmyslu. A rada nechtěla prostě souhlasit s implementací DF ale nakonec eh, i spolu s EPP a ALDE jsme se dohodli na takovém řešení, že fond eh, se bude implementovat v rámci pracovních eh, programů, které budou vždycky na každý rok a vždycky to bude na základě delegovaných aktů. Pak je tady tedy částečná dohoda, protože ještě dvě věci zůstaly otevřené. To je pro příští parlament a to je konečná částka k rozpočtu. To má co dělat samozřejmě s víceletým rámcem a také pokud je o pátý článek, ještě také tam není úplná dohoda, protože to bude záviset vidět na příští, na tom, jak to dopadne v jednáních se Spojeným královstvím. Čili to jsou věci, které zůstávají otevřené. Rana se zavázala, že se nebude vracet k těm věcem, které již byly e, uzavřeny v rámci tohoto kompromisu. Zítra 19. března tato dohoda by měla být potvrzena na zasedání rady. Mohl bych se ještě zmínit o své úloze, protože já bych také chtěl poděkovat vám, pane premiére, za účast, za vaši pomoc, protože ta poslední část, ten poslední trialog byl hodně obtížný. Jakožto hlavní vyjednávač jsem se samozřejmě snažil hájit stanoviska všech politických skupin a to i ty, které já nebo moje skupina jsme neschvalovali. A prosil bych vás také o realistické hodnocení eh, této dohody a o to, abyste ho podpořili, protože tady na výboru ITRE budeme o tom hlasovat příští pondělí a 4. dubna se o tom bude hlasovat na plenárním zasedání. A doufám, že i kolegové z těch skupin, kteří nebyli úplně spokojení, přece jenom ocení některé úspěchy, například, že je tam ta etická kontrola a další věci, které pokládali za důležité, které se nám podařilo dojednat. Takže já velice doufám, doufám, že se najde dostatečná většina, abychom mohli potvrdit tuto dohodu. Děkuji. Ano, já vám moc děkuji za tuto zprávu o průběhu jednání. Ano, hlasovat se bude za týden a rád bych se zeptal, zda se někdo hlásí do diskuse, prosím. Merci, monsieur le président. No, děkuji, pane předsedo. Děkuji také za to, co nám zde sdělil pan kolega zpravodaj. Samozřejmě jsou tady určité body, na kterých se neschodneme vůbec, nicméně bych chtěl zdůraznit odvedenou práci. Skutečně tady, jak si musím říci, že opravdu velmi tedy dobře na tom pracoval, i když jsme se nedostali tak daleko, jak bych si byl představoval, ale pro mě to byla v podstatě první zkušenost vyjednávání s radou. Málo kdy člověk vidí tedy eh, někoho, kdo v podstatě přijde a řekne, nemá mandát vlastně k ničemu. Čili v podstatě jde o to ukázat, že sebe menší pokrok v podstatě znamená, že jaksi opravdu budou naprosto eh, zoufalé situaci. Samozřejmě je to jenom určitá vyčkávací taktika, snaha v podstatě ukázat, že tedy jak si nemohou jít tam, kam bychom chtěli. Ale teď pokud jde o podstatu věci, pokud jde o závazek rady, tedy ten dopis, který bychom měli dostat a který se tedy má týkat určité záruky vlastně toho, že se nespochybní to, o čem jsme jednali. Já v podstatě mám pocit, že to je jako lochnická příšera. Je to něco, o čem všichni hovoří, ale co nikdy nikdo neviděl. Já si myslím, že v podstatě tam půjde jenom o to, že rada nám sdělí, že bere na vědomí to, co jsme ujednali a že to rozhodně není žádná záruka, tedy ani v nejmenším. Tady jde v podstatě určitý Ošek, čili ne akt přenesené pravomoci, čili my v podstatě jakožto poslanci mohu už téměř nyní říci, eh, jak si zcela osobního hlediska, že vzhledem k tomu, že o žádný nový mandát neusiluji, tak mě to může být opravdu šumafuk, řeknu to takto naplno. Ale pokud tedy by šlo skutečně o nějaký hypotetický šek 13 miliard eur, protože zatím nebylo ještě všechno vyjednáno, je tady důležitý bod a to je právě ta částka, jestli to bude 13, 5 nebo 7 nebo 20, to zatím nikdo neví. A rozhodně tedy o té výši, jak jsme říkali, nemáme představu. Pak je tady otázka článku 5, pak je tady otázka týkající se eh, například smrtonosných zbraní. A potom také víte, že já jsem patřil k těm, kdo vyslal tedy signál eh, výboru předsedů eh, dopis, ve kterém jsem sděloval, že se tady hovoří o tom, že došlo k dohodě, ale v podstatě konference předsedů se k tomu ještě nevyjádřila. V podstatě předsedové od začátku říkali, že se nebude ratifikovat dohoda pokud tedy nebudou přijaty aktiv přenesené pravomoci. To byla skutečně jaksi na druhou stranu zase věc, o které eh, rada rovnou řekla, že si ji nepřeje. Čili my, jakožto zástupci občanů, v podstatě, a tím bych ukončil tedy, a nechci to nějak vztahovat na vás osobně, pane zpravodaji, eh, chtěl bych ukončit tím, že v podstatě polský stát chtěl posílit svoji eh, zbrojní Kapacitu měl v podstatě rozpočet 40 miliard eur a komu v podstatě zadají tu eh, dodávku, no nakonec Američanům. Vás Děkuji mnohokrát, prosím. Ano, děkuji mnohokrát, je mi to líto. Já jsem teprve teď dorazila, protože jsem měla velké spoždění. Eh, vlak přijel s velkým spožděním z Paříže. Byla bych ráda slyšela pana zpravodaje. Jistě znáte velmi dobře tuto celou záležitost. Chtěla bych vám poděkovat za úlohu, kterou jste sehrál ve vztahu ke zpravodaji, že nebylo jednoduché dosáhnout dohody je samozřejmě snadné kritizovat. Vždycky se mohou vyskytnout řešení, která bychom si přáli v nějaké jiné podobě, ale tady jde skutečně o zásadní otázku. Obrana se týká svrchovanosti státu a to také vysvětluje, že jsme museli souhlasit s určitými věcmi, protože šlo o velmi citlivé téma a pokud jsme chtěli dosáhnout dohody s radou, bylo třeba přihlížet k té specifické a citlivé otázce týkající se svrchovanosti členských států. Nebudu se k tomu vracet do podrobností. Podporuji dohodu uzavřenou naším zpravodajem. Po tedy dlouhých hodinách vyjednávání Nebylo to vždycky jednoduché, proti sobě jsme měli radu, u které jsme si čas od času mysleli, že věci nebyly vždycky do důsledku připraveny, čili bychom měli podpořit tuto dohodu. Já doufám, že příští parlament bude schopen v rámci rozpočtu obhájit finanční závazky, se kterými se počítá, protože je to zcela nezbytné. Já pochopitelně chápu to, co řekl pan kolega Marta. Je třeba, aby členské státy opravdu jaksi se také e, svým chováním zavázaly. Můžeme si představit, že k tomu dojde, protože podstatě to, co se bude financovat a co bude podporovat EU, projekty, které budou podporovány, jsou ty, eh, kde členské státy musí také vnést finanční závazky, čili pak je velká naděje, že eh, pokud tedy do toho vloží peníze, budou chtít zase ty prostředky nějakým způsobem získat zpět za pomoci fondu. Ale v každém případě já bych chtěla vyjádřit svoji podporu, eh, podporu tedy naší frakce EPP. Nebylo to vždycky jednoduché, protože jsme se velmi často nakonec vraceli k tomu, co se rozhodlo již v rámci prvního projektu Evropského obraného fondu do roku 2020, čili jsme se vlastně vrátili k těm zdravým základům a proto je třeba, abychom toto podpořili. Eh, eh, pane profesore, ještě eh, možná... Pane profesore, můžu vás ještě požádat o závěrečné poznámky, abyste to schrnul? Ano, především tedy je to pochopitelně kompromis. A to vždycky znamená, že nejsou všichni spokojeni. I já bych asi měl určité požadavky, ale pokud je o závazky členských států, ano, zítra 19. března se bude konat zasedání a byli jsme ujištění, že bude vyslán dopis, takže už tady bude písemný závazek rady k této dohodě. Jak řekla paní Grostet, víme, že samozřejmě úloha členských států je tady velice speciální. Jedná se také o velice specifický trh. A proto si myslím, že bychom mohli akceptovat tento delegovaný, tedy delegovaný akt jakožto způsob pro řízení tohoto programu. A pokud je mi známo, v rámci nástroje propojení Evropy bylo nalezeno stejné řešení. Tudíž eh, nejsme v tomto směru výjimka. Děkuji a to je všechno. A velice doufám ve vaši podporu. Mnohokrát vám děkuji. Já se omlouvám, ale asi i pan si přál něco říci. Já jsem si myslel, že vaše jméno eh, na seznamu je tady ve spojitosti se záležitostí Horizont Evropy. Marta. Já jsem chtěl se jenom trošičku eh, zamyslet nad tím, co říkal pan Martin. Myslím si, že opravdu potřebujeme takové eh, ujištění u těch věcí, které úplně nedokončeme, protože zatím ještě není jasný rozpočet. Zaprvé to není poprvé a vždycky úsudek parlamentu závisel na tom, jak eh, rada zdůvodňovala takovouto formální dohodu, která by potom byla pro obě strany závazná to eh, není něco, co už by tady nebylo a netýká se to jenom obraného fondu. Obvykle tomu tak bylo, takže se dojednával víceletý eh, finanční rámec a pak jsme prakticky naslepo dostali finanční obálku a pak eh, vlastně se to přijímalo, či něco, co už vlastně bylo dojedené. Čili parlament obvykle neměl možnost ani eh, škrtat, ani převyšovat rozpočet, protože už eh, tady byl kompromis víceletého finančního rámce, aniž by se bralo v obahu podstata věci daného Ehm, návrhu. Pokud tedy by tohle mělo být skutečně závazné, pokud jde o tuto věc, pak by to byla unikátní věc, že v rámci eh, jednání o VFR bychom měli, tako, by to bylo na takovéto vyjednávací základně. Většinou to byly takové abstraktní diskuse a pak jsme dostali zkrátka obálku a prakticky to bylo všechno. Čili z taktického hlediska si myslím, že toto je velice dobré pokud máme skutečně taková ujištění, že tedy potom už v rámci jednání o VFR budeme vědět, o čem konkrétně hovoříme. Máme už hrozně málo času, protože nám zbývají ještě čtyři body a musíme skončit před schůzí koordinátorů. Já bych s dovolením dodal jedinou věc pan zpravodaj tady zmínil nástroj propojení, pro propojení Evropy. Myslím si, že pro nás by asi nejdůležitější byl výsledek v EDIDP. Paní Grostet byla spravodajkou a e, dostalo se tomu podpory na plenárním zasedání, čili prováděcí akt, nikoli v akt přenesené pravomoci. A to je důležité, protože vlastně tady máme něco podobného a to by nám snad mělo pro dnešek stačit ale prostě nějak jak si jsme proti tomu protestovali, protože bychom to neměli dělat radě tak jednoduché v takovýchto případech. Prosím, vy ještě, pane Martane, tak prosím. 30 sekund simplement pour... Jenom kratičké vystoupení. Já chci reagovat na to, co říkal pan kolega Eller. Ale v podstatě to se ani toho příliš netýkala, jak si ta moje poznámka a e, mně jde hlavně o to, že na konferenci předsedů předsedové přijali rozhodnutí, že je třeba v podstatě odmítnout dohodu, pokud nebude akt v přenesené pravomoci existovat. My zatím v podstatě nevíme, co eh, řekla konference, to budeme vědět ve čtvrtek, pak půjde o to, jestli se to bude právě eh, otvírat pro hlasování či nikoli. Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, kolegové. Jak víte, přidali jsme ještě dva body na program. Otázku tedy eh, toho kompetenčního střediska paní Julia Reda, která o tom hovořila. A teď pan Levandovský, eh, evropské obchodní statistiky čili o tom se jednalo ve Štrasburku. Prosím. Eh, pane předsedo, to byl úspěšný trialog. Dosáhli jsme s radou předběžné dohody. Jedná se o vysoce eh, technickou a složitou záležitost. Eh, deset let trvalo, než jsme dosáhli dohody v této věci. A opravdu měnilo se i Eh, podnikatelské prostředí, týkalo se to i ICT a mezinárodního obchodu, ale toto je opravdu zjednodušení a vlastně nahrazujeme deset eh, zákonných aktů jedním nařízením. To je opravdu velké jednodušení, to se mně zlíbí, to by mělo samozřejmě snížit také administrativní zátěž. Nejedná se eh, jenom o jaksi fragmentaci v zákonech, ale jednalo se také o snahu snížit náklady, zejména na malé a středně velké podniky, co do eh, administrativní zátěže a zároveň, aby se dosáhlo důvěrnosti informací. Eh, rada někdy byla velice eh, neochotná, ale přece jenom se nám podařilo prosadit nové věci v novém podnikatelském prostředí. Jsou tady některé nové ukazatele v oblasti oblasti financí a klimatických změn. Ještě se mají k tomu dělat pilotní studie, ale samozřejmě je e, záměr to zahrnout do tohoto, do této složky. Chci poděkovat e, všem e, střežní, stínovým zpravodajům, které teď jmenuji také včetně paní Kaplas Jenen. A samozřejmě děkuji také poradcům Katě, která tady sedí Klausovi a mému e, týmu, mým spolupracovníkům. Myslím si, že po deseti let se nám poda- letech se nám přece jenom podařilo úspěšně dokončit pro, zatímní dohodu, o které by se mělo eh, hlasovat na zasedání i tedy příští týden a pak na štrasburském zasedání v Dubnu. Někdo pros- žádá slovo k této věci nikoliv, takže vám, kolegové, velice děkuji za vaše stručné poznámky, stručné zprávy a nyní tedy se vrátíme zase k našemu pořadu Horizont Evropa programu. Máme tady dva zpravodaje, pan Dan Nika i pan Kriston L. Já bych vás, kolegy, požádal o informace, abyste nám řekli, co se teď děje. Je to vlastně komparativní program a je to velice složité. Minulý čtvrtek eh, se nám podařilo, jsme to chtěli finalizovat, ale pak bylo úplně jasné, že pokud je o vyjednávací balíček parlamentu, eh, pak ho zatím nedokážeme se radou dohodnout. Eh, co je tady problematické? Hovoříme vlastně o dvou záležitostech Eh, a je tady spolu rozhodování rady a pak hovoříme o třetím balíčku, čemu se říká strategické plánování a to nebylo ani v nařízení, ani v celé této věci a proto je pak je otázka, co je vůbec proto právní základ. Stanovisko ehm, parlamentu je takové, že strategické plánování je buď ehm, akt přenesené pravomoci, pokud to není vlastně legislativní návrh, anebo se to musí znovu předat Eh, do obou věcí pro spolurozhodování. A myslím si, že tady vidíme určitou možnost, aby se našlo řešení, protože rada byla skutečně ochotná znovu zapracovat strategické plánování do nařízení. A ty zbylé části, to je pak komitologie podle komitologie, čili pak už by to byly eh, prováděcí akty. Čili my jsme vlastně tady žádali o eh, Eh, akt přenesené pravomoci, to by eh, preroga, prerogativu parlamentu udrželo. Ale nakonec se nám podařilo, že se to znovu dalo do záležitosti pro spolurozhodování, což vlastně posiluje, eh, dává větší pozici parlamentu, než kdyby to byl jenom akt přenesené pravomoci. Pokud jde o moji část zprávy, pak tady rada se ptázala na právní základ, to spochybňovala a nakonec došlo k tomu, že nebudeme tady formálně jednat, i když o obou věcech je, eh, hovoříme. A parlament předložil kompromisní návrh, který vlastně se týká obou těch věcí, protože jsou za prvé propojené a za druhé chceme mít jistotu, že proces vyjednávání opravdu proběhne. Tudíž za, zítra Pravděpodobně se uskuteční poslední trialog, trialog. Tam bychom se chtěli hlavně dohodnout už konkrétně a v zásadě o právním základu. Týká se o obě dvě záležitosti plus strategické plánování. A pokud je o podstatu věci, mohu říci, že 70 eh, věcí, které předložil parlament, rada akceptuje jedna čtvrtina asi nebyla eh, akceptována a jedná se o rozšíření vlastně tohoto balíčku, o e-program a do jaké míry by, tedy respektive rada by chtěla oddělit mobilitu a mít jako zvláštní klaster. Myslím si, že většina záležitostí, které se týkají konkrétního programu a nařízení, tak v zásadě už tady máme poměrně solidní kompromis. Ale jsou tady tyto tři zásadní věci a tam jsme ještě kompromisu nedosáhli a proto jsme se rozhodli prodloužit trialog, takže už se bude konat vlastně sedmý. Zítra v 5.30 začne sedmý trialog. Tolik tedy jenom velice široký přehled, který trošičku snad osvětluje strukturu této, těchto záležitostí. A pokud by vás zajímalo, o čem se hovořilo předtím, výroba, která eh, je prostá v eh, emisí CO2, zejména ocely, pak tady vlastně rada už souhlasila s návrhem eh, v oblasti financování výzkumu, tak, aby uhlík byl nahrazen vodíkem ve spalování, což je vlastně docela eh, těžký oříšek. Jak to vyrovnat? Tady Steel and Coal Fund už předložil určitý návrh, ale nikdy se nedostali za pilotní fázi. Teď je otázka, jak by se to celé financovalo. A myslím si, že to by bylo velice důležité pro parlament, ale také samozřejmě pro diskuse s průmyslem v Evropě. Jsme velice rádi, že právě parlament s tímto návrhem přišel a zdá se, že rada to akceptuje. Děkuji. Nějaké dotazy nebo nějaké poznámky? Nikoho nevidím, takže se dostáváme k bodu číslo 12, což je kosmický program Unie a zřízení agentury Evropské unie pro kosmický program. Požádám pana Massimiliano Saline. Druhý, druhý dialog se konal e, teď. Já budu hovořit ve svém jazyce. Uh, uh po posledním trialogu, který byl docela eh, hodně, eh, na kterém byla hodně živá diskuse, se konalo technické zasedání a nakonec se dospělo k docela uspokojivé dohodě. Já se nebudu zabývat otázkou aktů přenesené pravomoci toho obecného balíčku, protože ty argumenty v podstatě už zazněly od kolegů, ale zaměřím se na to jednání, které bylo uzavřeno. Myslím si, že ten výsledek je opravdu vynikající, pokud jde o zprávu a řízení, o governance. Je tady jeden takový právní bod, který ale má dopad jaksi na fungování agentur. Tím jsme se zabývali na posledním trialogu s Evropskou komisí, zejména pokud jde o subdelegování, ale v podstatě my jsme, myslím, našli dobrý způsob, jak znovu naformulovat ten obsah, aniž bychom museli svolávat nový trialog. Čili v každém případě jsem velmi rád. Dospěli jsme k dohodě. Komise spolupracovala na dokončení toho technického obsahu a proběhne tedy v dubnu hlasování na plenárním zasedání. Chtěl bych také poděkovat sekretariát své strany a také kolegy Kínové zpravodaje. Myslím, že jsme skutečně položili základy dobrého, tedy uzavření celé diskuse. Ano, děkuji mnohokrát kolegové, čili skutečně vám všem mohu jenom pogratulovat těm výsledkům, kterých jste dosáhli v rámci trialogu protože v podstatě pět jsme dokončili, dva ještě probíhají, ale v každém případě je to opravdu velký objem práce, když to srovnám s jinými výbory. Čili kolegové, opravdu velmi děkuji. Žádá ještě někdo o slovo k této otázce? Pokud jde o ten kosmický program, zdá se, že nikdo, takže můžeme přejít k dalšímu bodu. Otázka tedy toho Connecting Europe Facility, čili nástroj pro propojení Evropy. V podstatě jde o trialog, který se konal 7. dubna a máme tady k tomu tedy určité informace. V podstatě jde o to, že jsme mohli opravdu dospět k dohodě k celému textu. To znamená otázka tedy i rozpočtu, čísel, otázka fondů, otázka sdíleného managementu a v podstatě výbor bude hlasovat teď v březnu. A teď pokud jde o digitální sektor, tam v podstatě máme návrh zprávy týkající se projektu týkající se toho, aby skutečně digitální projekty byly zřetelnější, aby se tam také více projevil energetický sektor. Tam jsme také dospěli k dobrému kompromisu, pokud jde o mm, zejména objem obnovitelných zdrojů a také pokud jde o mechanismus, pokud jde tedy o nařízení ten 10. A potom v podstatě máme ještě e, zřejmě další informace od paní zpravodajky Birkunen. A teď tedy ještě zpráva o pracovní cestě do Izraele, pan Rubik. Takže to uděláme až na příštím zasedání, protože pan Rubik tady měl být s námi, nicméně se zatím nedostavil. 25. března se tedy sejdeme ve Štrasburku, čili máme na to tedy teď týden pondělí Štrasburg 8.30. 8.30. Čili myslím si, že tam už budete skutečně zastoupeni a že tam bude také hodně hlasování. Rozhodně více než dnes. A teď budeme mít tedy zasedání koordinátorů za pár minut. Čili já vám všem mnohokrát děkuji, všem členům výboru ITRE a také tedy všem poradcům a všem, kdo nám byli nápomocní. A teď tedy přejdeme jaksi k uzavřenému jednání koordinátorů.